jednacího řádu předseda konference předsedu výboru neinformoval, že nemá výhrad vůči eh, vytvoření eh, co se týče jednotlivých povolení pro výbor ECON pokud 40, alespoň 40 europoslanců do 24 hodin nebo politická skupina eh, se eh, nebude proti tomu stavět, tak bude tento text schválen. Eh, to text najdete na stránkách